David Borelli upustil frakci EFDD od 13. února 2018 a je nyní nezařazen. Paní Rike Louise Carlson opustila skupinu EKR od 21. února 2018 a je teď nezařazená. Paní Girling opustila frakci EKR a od 28. února je členkou EPP. Pan Ashford opustil frakci EKR a přistoupil do frakce EPP od 28. února 2018. Od frakce EPP jsem dostal požadavek jmenovat pana Didiera jako člena delegace pro, relace, eh, pro